prohlášení o balíčku Komise v oblasti zaměstnanosti růstu a investic a předávám slovo předsedovi komise panu Junkrovi. Pane předsedo. Milí kolegové, vážení poslanci, dámy a pánové, obracím se na, obrat, obrátil jsem se na tuto sněmovnu před měsícem s tím, že do Vánoc představím tento balík investic a Vánoce jsou letos brzy. Jsem už nyní mezi vámi, abych právě toto téma uvedl. Přišel jsem toto oznámit sem, protože tato sněmovna je místem, kde vše důležité by mělo vždy začít. Evropská unie obrací list po letech, kdy bojovala s krizí a nyní doslova um, se kruh uzavírá. Nyní tento kladný kruh investice pro Evropu. Evropa potřebuje nový náboj a dnes ji komise poskytuje pro toto prostor. Investice do Evropy znamenají mnohem více než pouze peníze, čísla, projekty a pravidla. Investice to znamená naši občané, kteří budou mít možnost znovu najít zaměstnání. Musíme vyslat jasný signál jak Evropě, tak zbytku světa, že Evropa znovu funguje znovu podniká jako kdysi. Investice to je naše budoucnost. Samozřejmě nesmíme zanedbávat, nesmíme zapomínat na oběti, které přinesli mnozí z vás, když se potýkali s krizí. Ani nesmíme se zastavit v tom, jak budeme překonávat překážky, otevírat trhy a bojovat s tím, co zatím v naší ekonomice nefunguje. Tam, kde ještě nemáme ty ideální podmínky. Ano, potřebujeme i strukturální reformy, modernizaci a zároveň e, sociálně orientovanou ekonomiku. Ano, potřebujeme i fiskální odpovědnost, abychom znovu nastolili důvěru a udržitelnost veřejných financí. A abychom dosáhli této um, svaté trojice, že jí to, to řeknu, potřebujeme i nějaké um, hnojivo, nic nevyroste samo. Potřebujeme investice. E, poprvé Evropská komise vám prezentuje všechny tři složky společně nikoli jedna proti druhé, nýbrž všechny tři se vzájemně doplňující do jednoho velikého poselství, totiž, že Evropa má co nabídnout budoucím generacím a zbytku světa ve smyslu toho, že se stane obrovským uzlem pro zaměstnanost, růst a investice. Proč se do toho pouštíme? Nikoli pouze proto, abychom zacelili určitou investiční mezeru, abychom se vypořádali s určitou možnou investiční pastí. Eh, kdykoliv hovoříme s investory, tak nám tvrdí, že Evropa je opravdu atraktivním místem pro investice. Když se však podíváme, jak to vypadá v praxi, tak ten příběh vypadá jinak. Investice klesly na pouhých 317 miliard eur a v USA mezi tím stoupá míra investic, v Evropě klesá. Proč? Protože investorům schází důvěra, důvěryhodnost a za druhé, máme co dočinění s velikým paradoxem. Přes obrovskou likviditu a e, dobré poskytování podnikatelských účtů se zatím investiční prostředí e, neoživuje. A rovněž velká zadluženost eh, stoupla z 60 na 90 HDP za pouhých několik málo let. Veřejné výdaje už eh, představují téměř 50 HDP Evropské unie. Co potřebujeme je eh, veřejné peníze využívat chytrým způsobem a zároveň zpřístupnit i peníze jinut. Potřebujeme investice do našich škol, do e, veřejných iniciativ nikoli na úkor růstu. E, nyní se zabýváme právě těmito určitými patologickými jevy a chceme se zaměřit na reálnou ekonomiku celoevropskou. Není to ten správný čas vzájemně bojovat na mezistátní úrovni. Nastala doba, abychom dosáhli patřičného konsensu, aby Evropa zafungovala znovu. Často slýchám, že potřebujeme takzvané nové čerstvé peníze. Podle mě však potřebujeme čerstvé nové investice. Národní rozpočty jsou už eh, napnuty k prasknutí a eh, likvidita může eh, Evropě pomoci kupředu, aniž bychom se museli dále zadlužovat. Nechceme zatěžovat naše děti a vnoučata novými dluhy, eh, které budou těžko splácet. Pakt stability a růstu, na kterém jsme se dohodli, musí být uveden ve skutečnost, musí nabít konkrétních obrysů, tak jak jsme slíbili. Pokud ale členské státy se do toho příslušným způsobem nevloží, tak se to nezdaří jak na to půjdeme. Svoříme správný systém, využijeme dostupné veřejné peníze, které budou určitou pákou pro jiný nový kapitál, který by jinak do hospodářství nevstoupil. Každé euro bude podnětem pro eh, vklad nových eh, peněz, které by se jinak neobjevily. Velice pečlivě budeme zvažovat nové projekty. Eh, cíle, investiční cíle eh, nesmí mít před sebou překážky a musí eh, být voleny na základě hospodářských priorit, nikoli politikaření. Jasně chci říci, že to, co v současné době nabízíme, je navíc k tomu, co už máme. Je to navíc kromě těch 670 miliard z těch strukturálních a investičních fondů na eh, celostátní a regionální úrovni. Je to navíc k tomu, co už nabídla Evropská investiční banka eh, kapitálové navyšování eh, miliard eh, v rámci této banky znamená obrovský náboj pro reálnou ekonomiku. Je to vše navíc k už stávajícím programům, které už investují do infrastruktury a do malých středních podniků, do růstu. Co je však nejdůležitější, je, že je to navíc k tomu, co mají k dispozici členské státy, aby si pomáhali sami, aby i sami využívali lépe veřejných peněz a cílených investic a strukturálních reform ve vlastním rámci. Nyní moje představa k tomu, kam by ty peníze měly směřovat. Mám takovou představu, že školáci eh, v ehm, Řecku eh, se vydají do školy, kde budou mít počítače ve své třídě. Eh, studenti, kteří budou ve svém mm, studiu medicíny patřičně vybaveni přístroji. Domácnosti, firmy, všichni musí těžit z technologických výdobytků a e, nových iniciativ, e, které učiní jejich život úspornějším. E, v sektoru energetiky musíme propojit trhy, energetické sítě, diversifikovat naše zdroje. Dopravní odvětví musí modernizovat infrastrukturu, snižovat dopravní zácpy a zlepšovat obchodní sítě. Musíme mít i lepší způsoby Eh, zpracovávání odpadů, odpadních vod. Potřebujeme inteligentní řízení v Evropě a investovat do vzdělávání a do eh, výzkumu, eh, který často je hůře financován než v jiných zemích. Investice do lidí. Tak to vypadá sociálně orientovaná tržní ekonomika potřeby jsou obrovské. Jedná se o generační výzvu a Evropa se jí musí postavit. Jak to bude v praxi fungovat? Peníze nebudou prostě mm, padat jako zlatý déšť. My nemáme žádné tiskárny na peníze. Ne, my jsme architekty, kteří vše umožní. Klíčem je uh, dát k dispozici pojištění rizik, které umožní novým investorům, aby eh, se k nám připojili. Budou tam tři pilíře. Za prvé, nový Evropský fond pro strategické investice, které zaručí veřejné peníze a peníze z Evropské investiční banky a to zmobilizuje eh, za nejbliž, v nejbližších třech letech 350 miliard eur. Přesto někteří tvrdí, že to nestačí. Musím vám připomenout, že zde se jedná o největší úsilí v nedávné unijní historii přijít s novými prostředky, které nakopnou nové investiční úsilí a to za nových podmínek. Vím, že někteří z vás mají obavy, co se týče dopadu na infrastrukturu, přesměrovávání například prostředků z horizontu 2020, propojování rozpočtových linek, že by to mohlo znamenat, že o určité peníze přijdeme ale tak tomu není. Každé euro e, tvoří e, v oblasti výzkumu nebo vede k e, přísunu dalších 50 eur. My peníze nepřesouváme, maximalizujeme. Pokud členské státy přispějou finančními prostředky, tak pak celkový účinek bude o to větší. Sehr verehrten Damen und Herren, Pane předsedo, milí shromáždění, druhý um, pilíř eh, tohoto projektu vypadá takto. Věrohodná projektová um, přísun projektu, taková projektová linie, eh, která zajistí dobrou volbu projektu celoevropského významu. Není úkolem politiků eh, patřičným způsobem odfiltrovávat projekty. To musí dělat odborníci, kteří mají příslušné zkušenosti, znalosti a kteří budou schopni tyto projekty seřadit a Poté zde budeme mít investiční výbor, jeho členy budou příslušní odborníci, kteří se vždy eh, budou zabývat společenskými výhledy, a e, udržitelnosti daného projektu. Třetí komponenta je velice stižádostivá, snaží se Evropu učinit atraktivnější vůči investorům. Proto se budeme snažit odbourávat byrokracii, odbourávat uh, Eh, úzké hrdla v rámci eh, žádostí a postupu. Jde o správné rámcové podmínky i na úrovni eh, regulačního rámce. Evropská investiční banka už za poslední léta vykonala znamenitou práci a já jsem velice rád, že ji vám představuji jako centrálního partnera že bude s námi spolupracovat. To, že má rating 3A, e, což e, zároveň však neznamená, že by se bála rizika, znamená každopádně, že to bude velice hodnotný partner Bez Evropské investiční banky by tento investiční program nemohl mít místo a já e, zde chci srdečně poděkovat panu Hojerovi musím vlastně říci, že už jsou to celé měsíce, kdy Evropská investiční banka na této problematice pracuje, i když naše nová komise je ve funkci pouze tři týdny. Já jsem se však s panem Hojerem už sešel v červnu a už jsme se o této záležitosti velice intenzivně tehdy bavili, vyjednávali jsme o ní a já jsem nesmírně rád, že je zde i přítomen. Vážení sromáždění. Máme ještě před sebou pár závažných kroků, do kterých se dáme neprodleně. Stojíme na samém začátku a já bych si dovolil na vás apelovat. Pomozte všichni oživit Evropu, ehm, dát jí správný náboj. Každý členský stát, každý občan se musí svým dílem vložit do tohoto úkolu. I členské státy musí vykonat svůj díl proto, aby eh, celoevropské investice fungovaly jako něco, co znamená novou důvěru. Každé euro, které na celoevropské úrovni dáme k dispozici, znamená nových 15 eur. Zkoumáme-li naše veřejné rozpočty z pohledu paktu stability a růstu, tak hovoříme zde o nových penězích, které tam doposud nebyly přítomny. Pokud nemůžeme s celou jistotou říci, kolik budeme z toho mít v rámci daného členského státu, No, já vám na to odpovím. Více růstu ve Španělsku znamená více růstu ve Francii, více růstu v Jižní Evropě znamená více růstu v Německu. Musíme si už konečně uvědomit, že jsme osudově svázáni a že solidarita není prázdný foje, pojem, nýbrž, že pro nás znamená i přidanou hodnotu objem těch 350 miliard není ehm, maximem, které je nepřekonatelné. Pokud eh, vše bude fungovat zdárně, a o tom jsem přesvědčen, můžeme tuto částku navýšit. Pokud eh, dostaneme ze strany jak vás, eh, poslanců, tak i Evropské rady dobrou podporu, všichni vše zvládneme, potřebujeme koalici těch, kteří chtějí tyto investice. Pane předsedo, dámy a pánové, já spoléhám na angažma tohoto parlamentu, že se urychlí přijetí legislativy, která je nezbytná k založení tohoto fondu a vyzývám kolegy v radě, aby na sebe vzali stejný závazek, protože do června příštího roku musí ten fond začít fungovat, aby mohl začít přinášet výsledky. Evropský parlament je zásadním partnerem, aby pomohl Evropě navázat na historii růstu. My v komisi budeme zodpovědní. Budeme se zodpovídat před vámi, budeme vám muset podávat pravidelné informace o aktivitě tohoto fondu. Budu také dohlížet na to, aby místo předsedové a členové komise, kteří budou zodpovědní za různé oblasti činnosti fondu a také Evropská investiční banka, vás budou pra- pravidelně informovat i odpovídající příslušné výbory. Dovolte, abych velmi jasně řekl, že potřebujeme schválení a politickou podporu Nepod, nepotřebujeme politizaci plánu, nepotřebujeme politické hry s projekty, nepotřebujeme nějaké národní seznamy přání. Jedná se o důležitý test důvěryhodnosti, který musí být přesvědčivý pro soukromé investory a světové finanční trhy. I zde spoléhám na profesionalismus, zkušenost a znalosti naší Evropské investiční banky. Ten plán to není nějaká automatická přepážka a fond nebude bankou. Potřebujeme flexibilní mechanismus, pružný mechanismus, který se bude jednoduše používat pro investory a státní a veřejné orgány. Potřebujeme mechanismus, který se bude postupně vyvíjet a přizpůsobovat, který nebude omezen. Protože se nebude omezovat ani geograficky, ani tematicky musí spočívat na zavedených strukturách a musí zaručit zodpovědnost. Musí to být mechanismus, který pomůže těm zemím, které nejvíce trpěly a přitáhne tam nejdůležitější investice. To, co tady navrhujeme, můžeme udělat pouze v měřítku celé Evropské unie. Méně než dva měsíce po vstupu mé komise do funkce na sebe bereme své závazky a vyzýváme všechny ostatní, aby udělali totež a aby ukázali, že i oni jsou připraveni hrát tuto hru. Už dnes vám říkám, že pokud tento plán bude fungovat, a on fungovat bude, tak bude veden v letech 2018, 2019 i 2020. Pane předsedo, toto je investiční ofenzíva, která optimalizuje naši hospodářskou politiku. Zaměřujeme se na dlouhodobou perspektivu a perspektivu ve velkém měřítku, která má vytvářet pracovní místa. Zaměřujeme se také na malé a střední podniky, což jsou hlavní motory tvorby pracovních míst, abychom posílili reálnou ekonomiku. Opravdu eh, tady zahajujeme novou kapitolu kdy dokončíme strukturální, eh, doplníme strukturální reformy a fiskální disciplínu velkými investicemi. Tento investiční plán, který mobilizuje všechny úrovně eh, vlády, je ta chybě, chybějící eh, součástka, a aby celý mechanismus správně fungoval. Spočíváme na několika pilířích. Peníze projekty a nástroje, které mají vytvořit správné a příznivé podnikatelské prostředí. Obracíme se na min, miliony Evropanů, kteří eh, podlehli desiluzi po krizi. Evropa se stále však může stát epicentrem eh, velké investiční aktivity a evropský sociální model může přežít. Teď, když se vydáme správným směrem, nebude žádný, žádná cesta zpět. Děkuji. Srdečné díky, pane Junkre. A nyní za Evropskou investiční banku pan Hoyer srdečné díky, pane předsedo. Rovněž děkuji, že je mně dáno dovoleno zde hovořit a vyjádřit se k návrhu komise. Já eh, na úvod hned bych rád předeslal, že to celým srdcem podporuji. A já navrhnu řídícím orgánům banky, aby podpořili a převzali tento Eh, plán pana Junkra, aby se eh, promítl do činnosti banky v příštích týdnech a měsících. To samozřejmě povede eh, k prezentaci na zasedání ministrů a pak na prezentaci na prosincové radě. A my cítíme velmi silný závazek řešit tuto investiční mezeru, která v Evropě existuje. Byla vypracována studie o investičních mezerách v Evropě a ta přispěla k uvědomění, že již sedm let Evropa pokulhává v investičních e, číslech oproti roku 2007 o 15, někdy 20 a tato situace přetrvává. Kromě toho, 15 let Evropa trpí inovačním um, skluzem oproti našim konkurentům. A ve srovnání s některými nejvyspělejšími ekonomikami je ten, to naše spoždění za 15 let o až 1,5 HDP, takže proto je nutno přistoupit k činu. Proto Ecofinu navrhnu, aby nejprve zadala studii, která by zjistila, zda zjištění, že investice nejsou že investiční příležitosti neexistují, jestli to je opravdu pravda. Chceme, nebo my máme naší studii, která byla dokončena před pár dny a i když se samozřejmě v těchto eh, otázkách může objevovat i to, že přání je otcem myšlenky, tak ve skutečnosti projekty existují. Proč se však tyto investiční mezery nezaplní soukromým sektorem a kýmkoliv, kdo je může zaplnit. Jaké jsou překážky investiční? Některé jsou na straně rizik, některé jsou na straně regulace, Některé mohou být na eh, straně legislativy a já velmi rád slyším, že pan předseda komise chce eh, se postavit a řešit i tuto otázku. A pak je tu samozřejmě rozhodující otázka důvěry. Ta je eh, zásadní pro jakékoliv investice v Evropě teď i do budoucna. Takže musíme investovat eh, tu investiční mezeru, důvody, proč není zaplněna, a pak nástroje, eh, které nám poslouží k jejímu překlenutí. Pohledněme na eh, uplynulých sedm let. Od roku 2007 Evropská banka IB poskytla více než 500 miliard investic v Evropě Eh, budeme mít více než 100 miliard dalších investic na základě doporučení Rady z roku 2012. V roce 2012 jsem si nebyl jist, že z těchto 8 eh, miliard budeme moci, 18 miliard budeme vytvořit až desetkrát více. Ale my jsme v podstatě překonali těch 180 miliard, eh, čili to desetinásobné využití. Samozřejmě, že veřejný sektor musí přijmout určitá rizika, aby to katalyzovalo soukromé investice. A jinak e, totiž hrozí nedostatečné investice, která ohrožuje dlouhodobou konkurenceschopnost. Ovšem, když se podíváme na e, likviditu, tak ta už není teď problémem po krizi státního dluhu. Ovšem některé segmenty trhu stále eh, jsou, eh, stále se váhají pustit do rizikových projektů. Neplatí tady, že můžeme eh, všem šít stejnou měrou protože situace je velmi rozmanitá v různých státech a musíme k ní přistupovat um, odlišným způsobem. Musíme řešit tato tržní selhání, které stále brání investicím do infrastruktury. To se bude řešit v rámci investičního plánu a to i prostřednictvím fondu, který pan předseda komise právě představila. Já navrhnu ECOFINu a e, Evropské radě, aby EIB dala k dispozici 5 miliard eur na tuto iniciativu, což bude spolu s prostředky těch 16 miliard z evropského rozpočtu. Nový návrh umožňuje EIB Eh, posílit podporu eh, rizikových, rizik kapitálových projektů. Začne to od roku 2015 použitím již stávajících struktur. A to je velká výhoda. Vy budete však muset přijmout v tomto kontextu klíčová rozhodnutí, stejně jako rada. Tím pádem potrvá, než všechny struktury budou skutečně fungovat a než budeme připraveni překlenout tu časovou mezeru, tak aby to všechno eh, do sebe zapadlo v březnu 2015. Tento nový závazek neovlivní závazky EIB mimo Evropskou unii, kde je samozřejmě EIB velmi hodnotným podpůrcem 10% našeho rozpočtu směřuje vně Evropské unie a jsme eh, velmi eh, hodnotným partnerem Evropské unie v plnění zahraničních rozvojových energetických cílů. Domníváme se, že tato iniciativa může znamenat skutečný a citelný rozdíl v odemknutí investičního potenciálu Evropy. Jsme si vědomi, že to není žádný zázračný proutek, který vyřeší všechno, ale je to konkrétní přínos k směrem k řešení investičních potřeb tak, aby to bylo skutečně cítit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Hojere. A nyní rozprava za Evropskou stranu lidovou, pan předseda Weber. Eh, vážený pane Hojere, pane předsedo, eh, pane předsedo komise, milí kolegové, eh, my jsme si něco slíbili. Slíbili jsme něco občanům, totiž, že budou středobodem rozprav v Evropském parlamentu. A já bych rád potrhl myšlenku pana Junkra, kterou jste vyjádřil, totiž, že nehovoříme o abstraktních konceptech, nehovoříme o abstraktních investicích, nejbrž o lidech a jejich problémech. Eh, chci vyjádřit eh, velký velkou úctu komisi za to, že už za tři týdny dokázala představit takovýto ucelený balík, že vystupuje sevřeně, že apeluje na sevřenost a rovněž, že tento balík je poprvé veřejnosti představen právě zde na půdě Evropského parlamentu. Za politickou skupinu EPP mohu říci, že tady je pár takových centrálních záležitostí, totiž ehm, zapojit soukromý kapitál je lepší, než se dále zadlužovat. A já jsem velice rád, že jste se této myšlenky ujali lépe rovněž hospodařit s tím, co už máme aktivovat eh, soukromý kapitál. Eh, to je velice dobrá přínosná politika. Evropská eh, investiční banka. Tam samozřejmě je pár otázek, například otázka obstitutu. Zda projekty, které už byly profinancovány, dostanou se do tohoto projektu to by nic nepřineslo. Tam to musíme zkoumat. Rovněž eh, určitý kapitál, který není soukromý, ehm, chceme zapojovat eh, soukromý kapitál Navíc i do těchto projektů tam jsou ještě určité otevřené záležitosti i na straně komise. Eh, potřebujeme odborníky, kteří to budou posuzovat, s tím souhlasíme, ale rámcové podmínky a pohled, z něhož se bude mm, na vše hodnotit, to musíme učovat my, to musí učovat politici a rovněž zde apeluji i na radu. Prosím, odblokujte vyjednávání o rozpočtu. Potřebujeme stabilní rozpočet, aby celý plán mohl být proveden. Máme tedy ještě co dělat, máme celou řadu úkolů, s nimiž se musíme vypořádat. Další věc, na níž závi- záleží naší politické skupině, je ta záležitost, že samotné peníze nic neřeší. A to už Jean-Claude Juncker řekl zcela jasně. Investoři se budou do Evropy vracet. Oni se už do ní vracejí a vidíme, že už se investuje v Portugalsku a v Irsku. My jsme byli v Lotyšsku minulý týden a tam, milí kolegové, jsme byli svědky investic. Proč? Proč právě v těchto zemích? To jsou země, které v nedávné době provedly strukturální reformy u sebe. Chtějí se představit celému světu jako atraktivní země pro investice. A tak to musíme dělat všichni. Když chceme v Evropě přitahovat investory odkudkoliv, tak nemůžeme si hospodařit každý ve vlastní zemi samostatně a pouze připouštět například v oblasti veřejných zakázek vlastní firmy. Nemůžeme například v Itálii mít zdlouhavé řízení. Eh, ve Francii byrokratické překážky, pak se nemůžeme divit, že ten investor se neodhodla do té země vstoupit. I v mé zemi není vše v pořádku. Eh, proto je důležité, aby právě strukturální reformy přispěly svým dílem. Další věc je pohlížet do budoucna. Tady nám záleží na tom, aby eh, všechny rozpočty byly natolik stabilní, aby dávali záruku trhům, investorům právě té stability. Pokud by se nám vrátila krize, tak to by byla škoda nenapravitelná, potřebujeme být důvěryhodní. Jean-Claude Juncker dnes předložil velice přesvědčivý návrh a já se obracím na kritiky, kteří si už brousí zuby, aby přece jen kritizovali konstruktivním způsobem. V této sněmovně často bojujeme s problémem, že kdykoliv někdo přijde s nějakým novým návrhem, tak se objeví kverulanti, který vidí pouze problémy, kteří malují čerta na zeď, nemní, je příliš málo těch, kteří řeknou, toto je dobrý podnětný návrh, já ho ještě vylepším, Jak k němu mohu něco přidat, případně nabídnu ně, nějakou alternativu, která by mohla fungovat lépe tak to potřebujeme k tomu přistupovat. A ještě bych si dovol, dovolil něco doplnit k apelu na radu. Na prosincovém zasedání rady, když se bude hovořit o tomto projektu a pokud se i na půdě rady ozvou hlasy, že se toho nedělá dost, tak eh, registrujte tu skutečnost, že Evropa zde nabízí těchto nových 350 milionů a samozřejmě pokud některá země chce více, tak i ty země mohou svými prostředky přispět a tuto iniciativu takto obohatit. Milí kolegové, návrh Jean-Claude Junckera Evropské komise chceme vidět eh, Eh, jako budoucnost Evropy. Dnes je pro Evropu důležitý den. Za socialisty a demokraty eh, předseda Pitala. Děkuji, pane předsedo. Před pěti lety mantra Barosovy komise byla stabilita a úsporná opatření. Vy, pane předsedo Junckere, jste si vybral parlament a my vám za to děkujeme, abyste předložil investiční plán. Ten je znakem toho, že se ovzduší změnilo. Říkám to podnikům, občanům, investorům. Na to technické detaily zde vidíme změnu směru. Před pěti lety jeden titulek, dnes jiný titulek. Investice, růst, zaměstnanost. Udělal jste to dříve, než jste se zavázal. Dobře. My, socialisté a demokraté, jsme naši podporu vám a vaší komisi podmínili splněním tohoto závazku. A chci to říci bez rétoriky, ale s hrdostí. Tato změna, která dnes začíná, je také plodem naší politické bitvy. Mnohé věci z tohoto plánu nás přesvědčují, především tedy ta metoda. Skončila epocha dohod, které si mezi sebou uzavírají za zavřenými dveřmi vlády. Teď do toho bude parlament plně zapojen. Je to bod, ze kterého není návratu. Přesvědčuje nás také, že chcete vytvořit investiční nástroj. To je věc, kterou požadujeme už měsíce. Důležitá je proaktivní role EIB. Přesvědčuje nás také, že chcete podporovat rizikové investice a to vyžaduje veřejnou finanční základnu. My nemáme zájem o posudky ratingových agentur. Nás zajímají životy lidí a budeme posuzovat úspěšnost investic na základě toho, kolik pracovních míst pomohou vytvořit. Napsali jsme to také do našeho návrhu plánu. Tam jsou tedy ty naše návrhy pro předsedu Junckera. Chceme investice, které budou sloužit lidem. Nechceme snadné investice. Pane předsedo, říkám to zcela upřímně. Myslím si, že dnes jste se vydali po správné cestě. Ale Máte před sebou ještě spoustu práce, potřebujeme jasné priority. Občané musí vědět, kam směřují jejich peníze. A pro nás je prioritou energetická změna, energetická transformace, protože klimatická změna ohrožuje přežití naší společnosti tváří v tvář takovéto výzvě, Nemůžeme k tomu přistupovat stranicky. Musíme položit základy skutečně udržitelnému rozvoji. To je náš úkol. Úkol evropských občanů. Nemůžeme být pouze Kassandrou, eh, prorokem zničení, ale musíme být vedoucí silou té změny. Nesmíme ztratit ani minutu task force, která bude věnována prioritním investicím. Bude základem toho, že se odblokují peníze. Potřebujeme více veřejných peněz, větší základní kapitál. Nicméně těch 20 miliard toho základního kapitálu, to je dobrý výchozí bod. Musíme podpořit a pozbudit členské státy k tomu, aby se zapojili do toho plánu, aby přispěli. A je důležité to, co jste vy jasně řekl, a sice, že příspěvky členských států nejsou počítány v rámci paktu, pokud jde o dluh a deficit. A to je velmi důležitý bod. To je flexibilita rozpočtu, kterou potřebujeme. Je to historická změna, protože rozbíjí tabu rigidity tohoto paktu. Pane kolego Webre, nechceme měnit eh, pravidla, chceme je zflexibilnit, spružnit, protože úkolem politiky je inteligentně uplatňovat pravidla, jinak by tady místo nás mohli být účetní. My jsme byli zvoleni jako politici, ne jako účetní. Pane předsedo, očekáváme sdělení o flexibilitě s velkým zájmem, protože tam už nemůžeme pokračovat s nějakými polovičními slovy a činy. Musíme to jasně vyjasnit a my máme jasnou představu. Chceme, aby zde byly veřejné investice na podporu veřejných eh, projektů a aby to nebylo považováno, nebo aby to nebylo počítáno v rámci paktu. Někteří říkají, že je to poslední šance pro vás, já nevím, ale vím, že musíme riskovat spíše než abychom potom plakali nad tím, že jsme nevyužili příležitost, kterou jsme před sebou měli. My podpoříme tento plán, obohatíme ho našimi návrhy a pokud eh, se to bude dařit, tak vás požádáme, jak už jste říkal, abyste ho prodloužil o další tři roky. Dnes je teprve začátek tohoto procesu. Je třeba usilovat o spravedlnost a rovnost. To dítě ze Soluně nebo z Madridu musí chodit do kvalitní školy. Chceme taky, aby lisabonské podniky mohly konkurovat ve světě, aby naše nemocnice byly na špici. K tomu nepotřebujeme umírněný přístup, potřebujeme kvalitativní skok, potřebujeme odvahu a vizi. Děkuji. Děkuji a nyní za frakci EKR pan předseda Kamal. Já vám velice děkuji, pane předsedo Junkre. Jak víte, naše politická skupina se vzhlíží k budoucnosti a nedívá se do minulosti. Mně se líbí vaše analogie té konve. Jak zajistíme, aby to byla skutečně konev, která podporuje růst aby to nebylo nic, co jenom spláchne všechny ty investice do kanálu. A, a nebo aby to byl soukromý eh, irigační systém, který se nikdy neodpojí. Já jsem hovořil s řadou soukromých investorů a ptal jsem se jim, jich, co jim brání v investicích. Hovořil jsem také s jedním velkým institučním investorem, který má 600 eh, milionů liber investic. A on mi říká, že velmi často vládní projekty nemají žádnou návratnost jak zajistíme, abychom měli projekty, které jsou atraktivní pro soukromé investory. Eh, rizikoví eh, kapitalisté říkají, že velmi často je Evropská unie méně atraktivní pro investice. Jak toto vyřešit? Jeden bývalý německý industrialista mi řekl, nebo ptal se mě, jak to, že eurozóna získává investice o tolik lépe než země mimo eurozónu. Pardon, obráceně říká řečník. Je to přesně obráceně. Kéž by tak eurozóna byla lepší, ale ona na, není lepší. Je snad euro klíčem k této otázce? klíčem eh, k tomu je, jak skutečně odemknout tyto investice. Abychom jenom nehovořili o penězích, ale jak zajistit, že budeme mít opravdu ty reformy, o kterých hovořil Manfred Weber, abychom o ty investice nepřišli. Pár příkladů za všechny. Před pár lety jsem hovořil s britskou eh, společností, která chtěla investovat v Itálii v Brindisi. 11 let se snažili investovat do terminálu pro skapalněný plyn. Ale po 11 letech to vzdali kvůli byrokracii a frustracím. Jak předejdeme tomu, aby vznikaly takovéto překážky byrokratického charakteru? A nebo eh, eh, letiště například v Castellonu to ještě 14 měsíců po inauguraci stále nezahájilo provoz. To jsou přesně otázky, které se musíme položit. Jak opravdu aktivovat tyto investice, aniž by eh, nesli na neuměrné riziko daňoví poplatníci? Musí to být řešení, kde vyhrají všichni, ne obráceně. A eh, jak zabráníme tomu, aby vznikalo víc těchto Brindisi a Castellonu? Potřebujeme tudíž podrobnosti těchto investic. Proč soukromní inve- eh, sektor neinvestuje? A pak možná podpoříme váš projekt. Děkuji. Nyní za politickou skupinu ALDE pan předseda Ferhosta. Kamal, Berlin Airport is not still open. Já bych panu Kamalovi rád sdělil, že ani berlínské letiště zatím nebylo zprovozněno ale to jenom mimochodem. Ano, je dobré, že zde jsme seznámeni s tímto projektem a to, že to začne 1. června roku 2015 a dobré je, že hovoříme takto prakticky. Už pět let hovoříme o projektových eh, obligacích, o milionech. Nyní hovoříme o investicích jako takových. Eh, Ta investiční mezera eh, obnáší 700 miliard. Je to obrovská mezera od krize o 14% poklesla úroveň investic, zatímco v USA za celé to období eh, byla situace stabilní. Takže je to klíčová záležitost z našeho pohledu. Tři záležitosti k tomuto plánu, aby opravdu fungoval. První věc, pane Junkre, nesmíme pohlížet na tuto investiční iniciativu separátně na začátku příštího roku, když budete přicházet s legislativou, tak se to nesmí týkat pouze eh, této iniciativy, ale rovněž všech komplementárních záležitostí. Například ty strukturální reformy v členských státech. Tady pan Weber uvedl celou řadu eh, příkladů, kde to skřípe. Pracovní trh, eh, trh mm, penzijní a ta podmíněnost, řekněme si upřímně, Jedna věc je, ve kterých zemích budeme podporovat investiční iniciativy a zároveň ty země u sebe nic nedělají z pohledu reform. Takže já si myslím, že tato podmíněnost by měla být příští rok podmínkou toho, aby se ty investice mohly rozjet ve všech konkrétních členských státech. Za druhá, liberalizace trhu jak energetických, tak pracovních Ono, ano, můžeme hovořit o propojenosti Španělska a Francie v energetických sítích, ale jak nám to pomůže, pokud francouzské předpisy a právní rámec nepřipouštějí vstup španělské energie. Stejně tak digitální trh. Pokud máme stále ještě 28 dohlížitelských úřadů v oblasti širokého pásma, tak co to v praxi znamená? Pouze když bude jeden orgán, který bude odpovídat za dohled, tak to zafunguje. Stejně tak máme tady pana Hela, e, to opravdu potřebujeme e, sjednocení kapitálových trhů. Například vy nemůžete, pokud máte investiční e, úvěr v Itálii, jako páku používat váš kapitál v Británii. Potřebujeme tyto trhy opravdově sjednotit a musí to nastat zároveň. V opačném případě všichni se vlastně okrádáme. A konečně jde o způsob, jak ten fond bude v praxi fungovat. Řekněme si upřímně, vlastně my nemáme vůbec ani žádné veřejné prostředky, které bychom do toho fondu vložit měli. My máme pouze dluhy. Ano, ten systém, který jste zde představil, ten by měl fungovat. Určité zajištění, čili nenabízíme kapitál, ale spíš určitou páku. A nyní se obracím na radu. Jste s námi, nastupujete do tohoto vlaku, ano, my jsme s vámi na palubě, komise je na palubě, ale nyní nastoupí na palubu i všech 28 členských států. Pokud opravdu ano, tak můžeme mít ty záruky mnohonásobně vyšší a já apeluji na italské předsednictví, aby eh, tuto otázku zapracovalo do prosincového zasedání rady. Nemělo by být povinností každého členského státu, milí kolegové, rovněž přispět svou úrovni zajištění, aby tento fond mohl působit v celé Evropě? A další otázka proč nezavést určité daňové výjimky. Když například hovoříme o tomto fondu, kde eh, členský stát nemusí přispívat vlastním dílem, tak proč nemůže přispět alespoň daňově tak, aby si mohl každý občan koupit obligaci eh, a takovýmto způsobem sám symbolicky podpořit tento fond. A kdybych například nabídl v rámci tohoto fondu návratnost 2%, tak by z toho mohl být obrovský úspěch a to úspěch praktický pro každého našeho občana. A další věc. Nedělejme z toho e, vánoční stromeček a seznam oblíbených projektů každého členského státu. To se musí koncipovat centrálně. Evropská investiční banka a e, komise to nesmí být společníci e, v tom negativním smyslu, ale to musí být investiční bratrství. Za frakci levice pan Papadimules. Pane předsedo, bohužel tento slavný balíček ve výši 300 miliard eur, který se nám přislíbil 15. července, je úplně prázdný. Je to jen kapka vody v moři. Co jste nám vlastně předložil? 15 miliard z rozpočtu společenství, 16 miliard, opravuje se řečník, a 50 miliard z Evropské investiční banky. Ani euro z nových peněz, 5 miliard z Evropské investiční banky. A říkáte, že zde bude pákový efekt, který dosáhne koeficientu 15. Tomu neuvěří žádný ekonom na světě. V době, kdy nám hrozí recese, v eurozóně a kdy se objevuje riziko deflace, nikdo neuvěří tomu, že zde bude 15 násobní koeficient. Ani ministři hospodářství, kteří se účastní vaší skupiny, kde se říká Adžia Juncker, vám také říkají, že potřebujete svěží čerstvé peníze. V době stagnace nebo recese, když nemáte veřejné prostředky, velké veřejné prostředky, tak prostě oživení možné není. Není oživení, není růst. Pan Ferhofstadt říkal, že máme obrovskou recesi. Ve Spojených státech je to jiné, protože tam do toho injektovali peníze, tam banka sehrála roli ve prospěch růstu. Vy jste nezměnili nástroje. Pane Junkere, vy jste svého času navrhl, že použijete část a pan, část peněz a pan Schäuble řekl, že ne. Budete nám něco říkat o tomto návrhu? Vy jste hovořil o dětech ze Soluně, z mé země. Vaše politika společně s Trojkou způsobila tu 15% recesi, 30% nezaměstnanost, 60% nezaměstnanost u mladých, humanitární krizi. Ten skvělý balíček, který představujete, to je business as usual. Nic se nemění, je to Evropa, která dominuje Německo a další úsporná opatření. nyní za frakci zelených pan předseda Lambert. Děkuji vám, pane předsedo. Já vám, pane, pane Juncker, já musím vyzvihnout to, že jste mezi nás přišel a představil jste nám začátek něčeho, co začíná připomínat investiční plán. Vy chcete splnit váš slib, dodržet a to je vám ke cti. Ovšem ta diagnoza, že trpíme investiční mezerou, co to znamená? Co jsou to investice? Si myslím, že to nejsou jenom investice, které na pár dní, na pár mikrosekund si hrají s penězmi ty, tito lidé a říkají se investoři. Investice rovněž neznamená o tom, abychom živili e, nějaké další nemovitostní a jiné bubliny, tak jako se to děje. Také se, si nemyslíme, že investice by měly znamenat dávat miliardy do něčeho, aby jsme vybudovali nějakou, nějaké další letiště, které k ničemu nebude sloužit, nebo nějakou přehradu, Eh, nebo zabetonovat úplně španělské pobřeží nebo eh, finské hlavní město jenom eh, proto, jenom z nějaké technologické hrdosti, abychom jenom ukázali, co se dá udělat. My si myslíme, že jediná skutečně užitečná investice je finanční hmotná lidská investice, která je má jediný účel a to účel posílení lidské důstojnosti. To znamená ekologická transformace naší infrastruktury, obnovení našich přírodních zdrojů, sociální soudržnost, školení, výzkum, to jsou ty cíle, které jsou hodné investic v Evropě. A váš plán tím, k čemu směřuje, se zdá, že zahrnuje některé z těchto cílů. Ovšem těžko věřit, že ta realokace 21 miliard prostředků, které již byly přislíbeny, které již jsou na stole, že sama o sobě bude 100 pákovou, eh, pákovým efektem mobilizovat eh, všechny ty prostředky, to, to, ten, ten pákový efekt 15-násobný, tomu se těžko věří. Samozřejmě jsou to již stávající výzkumné programy, na které to jde, a já si mm, mm, myslím, nebo nejsem si jistý, že jenom s tímhle příliš pokročíme. V zásadě tento plán směřuje k tomu, aby veřejný sektor pokryl ty první ztráty investic, z kterých budou mít potom eh, zisky soukromníci. Takže jestli vám něco připomíná to, že se socializují ztráty, ale privatizují zisky. Každopádně budeme přispívat k debatě konstruktivně, ovšem zelení vždy chtěli přispět svou troškou do mlína, ale upozorňuji vás, že chybí některá opatření, která by byla velice užitečná. Zavřete ta kasína, eh, protože vždycky se můžeme dívat na to srovnávacím způsobem. Člo, dřív bylo snadné, aby investor šel do kasína, snadno tam vyhr, vyhrál peníze, i když měl záruku od státu. A tady se dá ještě hodně dělat, abychom uzavřeli tuto hazardní ekonomiku. A jestliže bude k dispozici tisíc miliard, má být k dispozici tisíc miliard a k tomu jenom pět se dostane do reálné ekonomiky, no tak eh, to si myslím, že budou dál investoři volit ta kasína. Dalším problémem je boj s daňovými úniky. 21 miliard, to je to, co by se mělo eh, zaplatit. Ale musíme mobilizovat všechny prostředky a bojovat proti eh, daňovým podvodům a kriminalitě. To musí být, nebo měla by být ústřední část vašeho, součást vašeho plánu. Dále my stále dotujeme fosilní energie ve výši 10 miliard euro eh, každý, každý rok místo toho, abychom dávali investice do užitečných investic, do ekologické transformace směrem k obnovitelných energií. Takže a, a, místo toho dáváme miliardy eur šejkům a Putinovi. Děkuji za pozornost. EFTD frakci. Za frakci EFDD pan O'Flynn, prosím. Děkuji. Já jsem si dosud myslel, že některé díly v londýnském City mají obrovské páky, ale to není nic ve srovnání s tím, co tady hovoří pan Juncker. V podstatě eh, vkládat dobré peníze do koše, kde už jsou ty špatné, eh, posilovat stagnaci, eh, úplně Zvrzal jste to, pane Junkre, to řešení eh, by se vůbec eh, nehodilo k ničemu. Eh, u nás tomu říkají ti obchodníci s ojetitami s ojetinami citron, hážou to eh, k sešrotování eh, v Británii díky tomu, že jsme si eh, nechali Libru, že Libra posiluje, tak nám to zachránilo milion pracovních dní míst v době, kdy se tady dominovým efektem v Evropě hrotí jedna země v eurozóně za druhou. Německo má dobrou infrastrukturu, technologické vzdělávání, hospodářství, odvětví a e, světové značky. Ale čekat, že e, takto budou schopny na vše dosáhnout i státy v Evropě jižní, je bláznoství. E, to, jak se snažíte vše slátat, je v podstatě hloupost, deflační tendence posilujeme eh, to, že zde nabízíte pár miliard navíc, ničemu nepomůže, okrádáte občany nejcennějšího kontinentu světa o dobrou budoucnost. To není nová nabídka, to nejsou Vánoce, to je další zklamání, se kterým Evropská unie předstupuje před své občany. Nyní nezařazený pan Anemans. Já asi nebudu přehánět, když řeknu, že ten váš investiční balíček je fraška. Je to prostě hromada odpadu, je to recyklace, je to jenom přenálepkování určitých věcí, je to naprosto k ničemu a vy mluvíte o pákovém efektu, ale v úhrnu je to naprosto o ničem. Ta vaše konev je děravá, je to abrakadabra, jsou to opravdu jenom peníze ze hry Monopoly. byl tu neslíchaný skandál, který pošpiňuje komisi a my, nebo vy, se snažíte nám dát pásku přes oči. Ovšem vaše důvěryhodnost je v sázce. A tuto důvěryhodnost nemáte. Rád. A nyní za radu pan minister Padoan. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, pane předsedo komise, iniciativa předsedy Junckera je velmi vhodná. Nesmíme popírat, že růst v Evropě není uspokojivý. Jsou zde prognózy růstu, které předpovídají neustálý pokles. Je zde závažné riziko stagnace příliš nízké inflace po příliš dlouhou dobu. Potřebujeme pozitivní šok, abychom se vydali na jinou cestu směrem k růstu a abychom se vzdálili riziku stagnace. Je to nezbytné a je to možné pro celou Evropu. Italské předsednictví Evropské unie postavilo růst a zaměstnanost do centra své agendy a vytýčila tři pilíře strukturální reformy, větší integraci jak uvnitř Evropy, tak navenek a podporu investic. Oživení investice je zásadní proto, aby se Evropa vydala novou cestou růstu. Investice podporují poptávku z krátkodobého hlediska a také posilují nabídku ze střednědobého hlediska. Jak mnozí připomněli, pokles investic v uplynulých letech byl dramatický a došlo k němu všude. Musíme zvrátit tento trend. Strukturální reformy jsou nutné jak na národní úrovni, ve všech zemích, protože reformy zlepšují podnikatelské prostředí, zlepšují možnosti podnikání a růstu. Nezapomínejme, že reformy přijaté v různých zemích eh, mají efekt i v jiných zemích, protože se tam přelévají, především v takové integrované oblasti, jako je Evropa. Ale potřebujeme také reformy na evropské úrovni, například završení bankovní unie nebo přijetí standardů pro automatickou výměnu informací v boji proti daňovým unikům. Jsou to reformy, které mění pravidla, mění chování a mění také zdroje. Reformy a integrace vytvářejí investiční příležitosti. Finance umožňují tyto investice. Dilema, o kterém se často hovoří, mezi tím, zda potřebujeme více zdrojů nebo potřebujeme projekty, to je falešné dilema. Potřebujeme obojí. Pokud máme více dobrých ziskových projektů, tak musíme navýšit zdroje přímo či nepřímo, které jsou potřebné k tomu, abychom financovali tyto projekty. Task Force eh, o investicích, kterou zahájil ECOFIN za účasti EIB, komise a členských států, už vyprodukovala konkrétní výsledky, pokud jde o projekty určené k financování. Může to být model chování i pro budoucnost. Programa, program, který předložil předseda komise, může sehrát rozhodující roli, aby dal impuls investicím, růstu a spustil proces, který musí být posílen v čase a bude čím dál více spojen s dalšími pákami hospodářské politiky, které má Evropa k dispozici nebo které se vytvoří do budoucna. Rada ECOFIN chce už na svém příštím zasedání za několik dní pozitivně přispět k tomuto procesu. Je také nutné, jak zde mnozí připomněli, aby se aktivovaly jak soukromé, tak veřejné investice. Je důležité, aby se mobilizovaly veřejné zdroje k tomu, aby vyvolali pákový efekt, eh, aby přitáhli soukromé investice, aby posílili kapacitu risk taking. Ale nezapomínejme, že přímé nebo tedy, že eh, veřejné investice mají přímý dopad také na eh, soukromé investice, především ve stavu, kdy máme slabou agregovanou poptávku, jako je v současné době, protože časový horizont podniků se zkracuje, klesá důvěra a také tím pádem se nechce příliš riskovat. Hrozí zde selhání trhu a proto potřebujeme veřejnou akci společně s akcí soukromého kapitálu, abychom usnadnili soukromé investice, tak potřebujeme reformu, program reform, aby se zlepšilo podnikatelské prostředí a také potřebujeme zavést nové finanční nástroje. Vidím tuto perspektivu v souvislosti s tím, co zde vzniká s kapitálovou unii. Vedle bankovních domů, které jsou zdrojem soukromého financování, musíme vytvořit jiné nástroje, které posílí ty již existující. A v tomto všem sehrává základní, zásadní roli Evropská investiční banka, také ve spolupráci s národními rozvojovými bankami. Je třeba posílit tuto spolupráci v komplexní síti, která by znásobila zdroje, ale znásobila také technické schopnosti pro výběr projektu a tím pádem by to nasměrovalo zdroje právě na tyto projekty. Infrastruktura, vzdělávání, výzkum a vývoj, energetika, to jsou prioritní sektory. Ty jsou důležité sami o sobě, ale jsou důležité také ve svém celku. Nezapomínejme, že postupný pokles investic v Evropě vzdaluje Evropu od technologické hranice a tím pádem také snižuje dlouhodobé perspektivy růstu. Už se blížím k závěru a rád bych uzavřel pouze jednou úvahou. Toto vše je třeba udělat rychle. Očekávání občanů Evropské unie neustále roste, ale riziko ztráty iluzí také roste. Projekt, který byl dnes zahájen komisí, je důležitý. Bude vyžadovat určitý čas, aby byl završen, aby byl splněn. Ale do té doby už můžeme něco dělat. Můžeme využít eh, vybrané projekty, můžeme nasměrovat existující zdroje právě na tyto projekty a můžeme tak vyslat signál důvěry, který zvýší důvěru ve veřejnou akci jak na národní úrovni, tak na evropské úrovni. Takže už tímto způsobem můžeme zvrátit tendenci k poklesu soukromých investic. Revize těch prognóz růstu směrem dolů, o které jsem hovořil, se často vysvětluje nedostatečnou důvěrou evropských občanů k politice. A také toto je úkolem institucí. Já jsem přesvědčen, že iniciativa, kterou dnes představil předseda Juncker a jeho komise, bude pouze prvním velmi důležitým krokem ke změně zprávy hospodářské politiky a Evropa také začne být schopná produkovat růst a pracovní místa. Děkuji. A nyní na závěr ještě dávám slovo komisi, tentokrát místo předsedovi Katajnenovu. Pane předsedo, ctění poslanci a poslankyně, již nyní předem vám, již teď vám děkuji za všechny tyto velmi hodnotné příspěvky. Musíme se odteď zaměřit na plodnou spolupráci abychom převedli tyto plány eh, v činy, v praxi. Komise teď naplňuje první slib, který na sebe vzala. To znamená, předkládáme investiční plán, to, jak se, bude, eh, jak se budou používat veřejné prostředky. Protože likvidita existuje, úroky jsou nízké a finanční napětí polevilo. Zároveň však existuje skutečná poptávka po důvěryhodných investičních projektech ale k investicím přitom nedochází. Existuje eh, jakési odpojení. Averze vůči riziku brání eh, investičním projektům je možno fungovat jak na straně poptávky, tak i nabídky, potřebujeme dát k dispozici dlouhodobé financování projektu a přispět tak k plnění našich společných priorit v oblasti energie, digitální agendy, dopravy, výzkumu a inovace. Abychom v tom uspěli, musí Evropa být jednotná a inovativní. Sýní poslanci a poslankyně, program v takového rozsahu se nám může podařit jedině za silné politické podpory této sněmovny a my se spoleháme na vaši podporu tohoto investičního plánu, tak abyste pomohli této vysoké ambici a aby hlasy, eh, tyto hlasy byly slyšet. Vím, že se budeme soustředit na dodatečnou finanční kapacitu. To je sice důležité, ale samo o sobě to nestačí. Jak jsem řekl ve svém slyšení, já nechci dávat jenom nějaká čísla na papír nebo peníze na stůl. Proto představujeme zásadní reformu způsobu investování na evropské úrovni Chceme, aby k reálným investicím docházelo v reálné ekonomice a abychom vytvářeli skutečně nové investiční příležitosti. Investiční plán EU je trojuhelník, který má tři části. Jednak zajistíme, aby každé investované euro maximalizovalo svou návratnost v reálné ekonomice. Abychom toho dosáhli, tak budeme mít Evropský fond pro strategické investice s ve spolupráci s EIB. To bude financováno ze stávajícího rozpočtu a příspěvku od EIB celkem 21 miliard eur. Tato nová čerstvá úvěrová kapacita bude představovat pro reálnou ekonomiku více než 60 miliard eur a bude směřovat k investicím, která jsou rizikovější a bude směřovat ještě jednou to říkám, investice vyššího rizika a bude mít záruky prvních ztrát, abychom doplnili tradiční půjčovací aktivity EIB. Kromě toho se tak budou financovat také dlouhodobé strategické investice a poskytnou se finance pro malé a střední podniky. Tento fond za kterým stojí solidní evropská záruka, přiláká více prostředků ze soukromého sektoru, protože to bude eh, tedy výhoda, lákavá výhoda této záruky. A pomocí multiplikátoru bude možno využít reálného efektu v ekonomice ve výši více než 300 miliard eur. Čili to je velmi robustní předpoklad, který vyplývá z předchozích zkušeností EU a EIB. Není to o nějakých komplexních finančních nástrojích, která jsou cílem samým pro so, o sobě, ale o tom, abychom umožnili, usnadnili investice. Někdo říká, že to nejsou reálné peníze. To je nesmysl. Je to, jsou to velmi reálné dodatečné úvěrové kapacity ve výši více než 60 miliard, což bude magnet, který přitáhne reálné investice na reálné projekty a vytvoří reálná pracovní místa. Co to ovšem není? Není to jenom e, nějaký, nějaké drahé vyplácení peněz, které by poškodilo naše rozpočty a nemělo dlouhodobý efekt. Teď jsme tu proto, abychom naplnili naše cíle a pak musí svou e, měrou přispět i národní vlády a my je chceme vyzvat k tomu, aby tak učinili. Příspěvek členských států do rozpočtu bude rozpočtově neutrální. Očekáváme, že členské státy budou lépe využívat evropské strukturální fondy a zdvojnásobí využití finančních eh, nástrojů, jako jsou půjčky a záruky. V současné době 92% strukturálních eh, Eh, fondu jde na některá stáv, té stávající systémy, ale jakmile se vynaloží, tak mizí. Můžeme, musíme lépe využít tyto prostředky, aby měly daleko sáhlejší důsledky na ekonomiku. Stění poslance a poslankyně, pane předsedo, já v jádru tohoto návrhu je určitá politická volba. Buď budeme pokračovat, jako by se nechumrilo, tradičními půjčkami a zárukami, anebo využijeme náš rozpočet nejúčelnějším způsobem, abychom umožnili i využití k, rizikovému, k rizikovějším projektům a e, dlouhodobějším projektům. Je to nový přístup na evropské úrovni, to znamená změnit způsob, jakým se prostředky využívají. A jak druhý pilíř je, že musíme zajistit, aby se ty prostředky dostaly do reálné ekonomiky. Spolu s EIB vytváříme velmi transparentní škálu reálných investic budeme mít, eh, budeme samozřejmě zintenzivňovat i technickou asistenci na pomoc projektu eh, při využívání inovativnějších finančních nástrojů členskými státy. O to, to také žádají investoři. Prostředky jsou, ale investoři potřebují strukturované kvalitní projekty s přístupem k transparentním informacím. A task force, kterou vede komise EIB s členskými státy, nyní identifikuje přes tisíc projektů ke schválení. Chceme dát těm nejživotaschopnějším skutečnou um, evropskou etiketu. Potřebujeme opravdové investice do budoucna, ne další bubliny. A proto navrhujeme tuto kombinaci prostředků i pro investice s vyšším rizikem v souladu s našimi strategickými prioritami. Společně nám to umožní postupovat rychle a také naplnit investice eh, v dlouhodobém horizontu. Chceme překonat, za třetí chceme překonat bariéry investic soukromého sektoru. Chceme spolupracovat s členskými státy na obnově Evropy strukturálními reformy, tak abychom měli příznivější investiční prostředí. Konkurenceschopnost, která vytvoří více růstu a pracovních příležitostí. Chceme jednotný trh v energii, eh, digitálními službami, lidským kapitálem. To znamená odbourat veškeré eh, investiční bariéry, kterým čelím podniky. Existuje mnoho podniků, které vytváří eh, digitální produkty. Ve Spojených státech mají jednotný trh, tady ne. Mnoho lidí chce investovat do energetiky. A, ale dokud nebude energetická unie, nebudou tak eh, moc činit tak snadno, jako třeba v oblasti potravin. Takže musíme prohloubit také jednotný trh ve veřejných zakázkách a službách. Podpořím eh, své kolegy komisaře v dokončení jednotného trhu v oblasti energetiky, digitálního trhu a dopravy budu spolupracovat s komisařem Jonathanem Hillem, abychom také dospěli k naplnění eh, kapitálové unie. Potřebujeme eh, to proto, abychom vytvořili prostředí pro malé a střední podniky a omezili závislost na financování ze strany bank. Tato dimenze jednotného trhu, což je tedy třetí stránka toho trojuhelníku, ta je nejdůležitější, neboť může permanentně Evropu změnit. Nestane se to přes noc, ale tuto změnu můžeme provést společně, pokud budeme odhodlaní, je to naše společná zodpovědnost všechny tři aspekty tohoto trojuhelníku jsou nezbytné k tomu, aby eh, se investice v Evropě rozběhly. Vzájemně se posilují. Eh, tyto prostředky, někdo říká, že jich není dost, ale my nechceme zatížit daňové poplatníky. My potřebujeme reálné investice. Nepotřebujeme jenom velké prostředky, které pak sedí v bance bude, jsou to relativně eh, malé veřejné prostředky, které pouze eh, odstraní ten, eh, ten faktor strachu nebo rizika, abychom přitáhli soukromý sektor. Potřebujeme nastartovat ten motor a pak už bude fungovat sám o sobě. Když někdo eh, říká, nebo když se ukáže, že tyto prostředky nestačí, tak mohou být pak další, další příspěvky. Všem členské státy musí přijmout eh, eh, odvážná rozhodnutí a svou roli musí se hrát i ECB. Sám o sobě tento plán, plán není zázračným řečením transformace evropské ekonomiky, ale, a to je velice důležité, ale pokud zavedeme všechny tři složky tohoto plánu. Proměníme tím permanentně evropské investiční prostředí, a to i strukturálně, a změníme ho k lepšímu. Proto spolupracujme a nastartujme znovu v Evropě investice. Děkuji. Děkuji, pane Katajnene, tímto rozpravu uzavírám.